A nyní se dostáváme k našemu pořadu jednání. Konference předsedů 18. Pátí podle článku 149 přijala tento pořad jednání. Pak došlo ke konzultacím s frakcemi a proto bych chtěl plénu navrhnout tento, tuto změnu pořadu jednání. Týká se to v středy. Ve středu máme prohlášení komise k víceletému rámci pro Evropskou agenturu pro základní práva na období 2018 až 2022. Toto bude nahrazeno prohlášením Rady a komise. Název tohoto bodu na pořadu jednání zůstane stejný. Má někdo něco proti? Ne, takže je to takto schváleno. Zítra ve čtvrtek výbor Jury má přijmout zprávu Hautela a podle článku 9.8 jednacího řádu parlamentu bude o tomto hlasováno a to ve čtvrtek. I tato změna pořadu jednání byla tímto přijata. A nyní